ztrátě. Ale můžete nám poskytnout eh, určité upokojivé informace, jak zabránit do budoucnosti podobným případům. Děkuji, pane předsedo. A chci poděkovat eh, zpravodaj za pozitivní přístup, eh, co se týče odpisu těchto prostředků. Je to nešťastný případ, který nastal před deseti lety Trvalo to deset let a my jsme byli přesvědčeni z právního hlediska, že získáme od banky tyto prostředky. Banka měla uhradit tuto částku, ale okolnosti tohoto případu jsou velmi neobvyklé a obvykle existuje dobrá ochrana pro platby. A určitě si myslím, že se tím můžeme zabývat. Není to přímo moje oblast, ale je možné položit otázku komisi skutečně, ale tato věc se nikdy posléze neopakovala a my provádíme velké množství plateb a určitě tento aspekt eh, předáme generálním řediteli, který ručí v komisi za tuto oblast. Ale v rámci Evropské unie skutečně je spíše dobrá úroveň ochrany. Toto je případ, kdy soudci rozhodli, kdy banka prováděla platby podle smlouvy a tudíž tedy neodpovídá za to. A došlo vlastně k úpadku banky a také tam došlo k podvodu mimo území Evropské unie. To byl zásadní problém, který vznikl, ale z pohledu komise se zabýváme veškerými platbami i v pochybných oblastech, například se to týkalo Argentiny na začátku desetiletí, Afganistánu, Islandu, tak v takových případech eh, zablokujeme platby a navážeme přímé kontakty s příjemci ale obecně vzato tedy komise je vždy velmi obezřetná a snaží se zajistit z určitého makropohledu tyto věci. Tady šlo skutečně nesmírně složitou formu odpovědnosti a víc asi k tomu říci nemohu. Děkuji. Pan Artung zažádal o slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Mám otázku na komisi. Jaká konkrétní opatření jste přijeli, aby se v budoucnu nestalo něco takového ještě jednou? Yes, monsieur le... Ano, děkuji, pane předsedo. Jak už jsem řekl, podobný případ se nikdy nezopakoval. Jsme velmi pozorní a obecně za to pokud eh, se v některé oblasti vyskytnou ekonomické problémy. Například, když jsme slyšeli o problémech v Afganistánu, tak jsme zablokovali naše platby, než se prověřily tyto platby a než se zajistilo, aby ten okruh, kterým prochází platby, je bezpečný. Podobně to bylo u Islandu, kdy ty takzvané zdravé banky byly najednou nezdravé a bylo třeba zajistit platby tak, aby příjemci plateb dostali peníze. Máme velmi dobrý systém a toto je skutečně věc, která se stala před deseti lety a už se ne- nezopakovala. Děkuji vám. Účetní dvůr je zastoupen a bere na vědomí tuto záležitost, kterou již zná. Jistě víte, že mimo jiné Eh, nyní se zabýváme určením nového ředitele OLAF. Eh, to teď zkoumá rada. A tudíž se snažíme upozornit tohoto nového ředitele na tyto jevy. Navrhuji vám, že já bych vypracoval dopis předsedovi rozpočtového výboru, abych mu oznámil tuto politování hodnou záležitost. Bude to dopis předsedovi Kokoby. Tak eh, abychom upozornili na podobné operace, které by mohly probíhat a abychom zabránili tomu, že k tomu bude docházet. Takže náš zpravodaj na základě tohoto upřesnění je nicméně pro tento převod. Nebo není tomu tak, pane zpravodaji? Ano, je pro tento převod. Já jsem myslel, že žádáte o slovo. Kdo je pro tento převod? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Jeden hlas. Děkuji. Takže převod 58 je také eh, přijat. Budeme pokračovat. Nyní převod 59. Pane zpravodaj, máte slovo. Eh, U tohoto převodu administrativní výdaje jsou převáděny na položku myšlenky, ideje. A čím jsou nižší správní výdaje, tak tím lépe. To je obvyklý postoj parlamentu. A mohli bychom být spokojeni s tímto návrhem. Avšak mám tu drobnou poznámku, to je, že vlastně vybíráme přes 3 miliony, 3,5 milionu euro z prostředků pro výkonnou agenturu Evropské rady pro výzkum. A tyto prostředky by měly být zase vráceny v rozpočtu 2011, takže vlastně teď škrtáme a okamžitě to vlastně navracíme. Je to trošku legrační. Pokud ty prostředky nepotřebují letos pro správní výdaje, tak je docela možné, že to není tak eh, nezbytné pro příští rok. Ale měli bychom věřit eh, moudrosti komise, že ty prostředky jsou užitečnější v položce myšlenky a zpravodaj navrhuje, abychom hlasovali pro. Musím také říci, že by bylo možné hlasovat o těchto převodech na příštím zasedání výboru, ale pokud možno navrhuji, abychom to odhlasovali nyní. Existuje několik důvodů, čistě osobních, protože já tady 8. prosince nebudu a tak bych to rád zvládnul nyní. Děkuji. Máte otázky k 59. Eh, Není tomu tak? Kdo je pro tento převod? Děkuji. Proti? Zdržel se? Jeden hlas? Přijato. 61. Další převod je převod číslo 60 protože jde o nový návrh, jak řešit otázku banánů. A vzhledem k tomu, že termín je v lednu, a stále neexistuje právní základ, možná by bylo rozumné toto rozhodnutí odložit přes mé předcházející vyjádření. A možná během trialogu je možné vznést otázku, pane předsedo. Jak to vypadá s právním základem? Protože je to v rukou rady. Pokud dostaneme právní základ a budeme schopni mít zasedání výboru příští týden, případně v Bruselu, pokud ne, přes eh, převod o ty peníze přijdeme. Takže tady bychom měli vyčkat. To je můj návrh, tedy u tohoto převodu zatím vyčkat. Pokud souhlasíte, přejdeme k dalšímu převodu. Jenom ještě k banánům. Ten, to dobrodružství kolem banánů se zjevně komplikuje. Možná se obrátím na komisi, aby nám řekla svůj názor. Eder, chcete se ujmout slova? Ano, já bych se jen ráda zeptala, jestli by nám komise mohla vysvětlit právní základ vyjednávání mezi radou a námi. Co se stane, když nebude k dispozici žádný právní základ? Může nám to komise vysvětlit? Přesně, to byl můj záměr. E, ta záležitost kolem banánů je velice složitá. Dlouho jsme o tom několikrát hovořili. Bylo nám vysvětleno, že je mimořádně naléhavé najít zdroje a jsme na konci roku a stále nemáme právní základ. Takže ta naléhavost byla relativní. Komise, chcete nám říci svůj názor? Děkujeme. Děkuji, pane předsedo. Skutečně návrh na tento převod ze strany komise měl za cíl eh, začlenit toto do nové položky jako mm, průvodní opatření producentů banánů AKT protože eh, původně z hlediska tohoto převodu eh, tady byla jakási mm, dohoda mezi dohodovacím výborem z hlediska opravného mm, dokumentu číslo 3. Eh, ten zbytek odpadl, takže vlastně opravný rozpočet tady již není na stole a tudíž naším návrhem bylo, abychom tyto prostředky dali do této rozpočtové položky ohledně banánů a aby tedy legislativní postup byl završen, dokončen do konce roku. Ale pokud nedojde k dohodě ohledně právního základu, tak to znamená, že i když tento převod bude přijat, tak tyto prostředky nebudou použity v roce 2010 a tudíž tento převod bude svým způsobem zbytečný. Návrh eh, zpravodaje by mohl být možná řešen příští týden v rámci trialogu. To by bylo velice konstruktivní. Bylo by možné jaksi mm, zmapovat eh, možnost eh, vyústění legislativního postupu. A tedy v tomto okamžiku by bylo možné znovu zvážit tento návrh ohledně převodu, tak jak ho navrhla komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám z hlediska těch částek, které jsou ve hře, to představuje tedy v návrhu převodu 1 milion, ne, promiňte, říká pan předseda, eh, jedná se o platby, milion 500 tisíc eur. Je to tak? Milion 500 tisíc eur. To znamená, že pokud eh, tyto prostředky nebudou využity, tak vrátíme vlastně milion 500 tisíc eur členským státům, což může zachránit některé státy, které mají potíže. Chcete něco doplnit? Ano, chtěl bych jenom upřesnit, že to, co jste eh, řekl, k platbě, v pořádku, ale co se týče závazků, tak tam se jedná prakticky o 70 milionů, takže je jasné, že pokud Eh, nenajdeme v roce 2010 těchto 70 milionů jako doprovodné opatření banánů, tak je budeme muset najít eh, v roce 2011 a v následných letech, tak abychom dostali dohodě, která se týká celkem 190 milionů eur eh, na období 2010-2013. Takže to by jaksi zjednodušilo otázky financování těchto opatření. Bylo to z důvodu obezřetnosti, eh, proč komise eh, navrhla tento převod, protože eh, tak bychom zajistili možnost využít těchto prostředků. Pokud nebudou využity, tak se vlastně ztratí tato možnost a jde tedy o zdroj ve výši 70 milionů, které by měly fungovat jako mm, závazky z hlediska budoucích let. Ano, takže to opravdu není opomenutelná částka z hlediska prostředku na závazky. Jste spokojená s tímto? Por la, respuesta a qué ocurre... Ano. Ano, no, že by mi tu odpověděli na to, eh, co se stane, když nebudeme mít právní základ? Ano, s tím jo, ale eh, co by se tedy stalo, kdybychom ten právní základ neměli? Potom bychom mohli přijít o ty prostředky a zůstalo by to otevřené. Proč by to nemělo být začleněno do rozpočtu 2010? Pak bychom měli prostor pro manévrování. Děkuji, zpravodaj nám řekne, co si o tom myslím je tady návrh, abychom to nepřijali, protože tady není za, eh, právní základ. Budeme mít zasedání příští týden, uvidíme, mm, co proběhne do příštího týdne. Pokud budeme mít eh, více informací, větší upřesnění z hlediska právního základu, tak myslím si, že tady není nějaký eh, principiální odpor. Naopak, mm, z hlediska tohoto převodu, myslím si, že náš výbor by byl pro tento převod. zpravodaj. Přesně tak, pane předsedo. Já skutečně doufám, že Rada najde řešení pro z... nalezení právního základu. Proč? Pro mě, pro zpravodaje rozpočtu 2010 by nebylo špatné, kdyby ta celá věc zmizela z mého rozpočtu. A já nejsem jenom roz, zpravodajem pro rozpočet 2010, ale jsem také členem tohoto výboru, který čelí problému s rozpočtem pro rok 2011. A pokud eh, těch 70 eh, milionů nebude řešeno v mém rozpočtu, a všechny ty problémy se přesunou do rozpočtu 2011, který sám o sobě je problematický. Takže bychom se měli snažit eh, dotlačit radu k řešení. A jak už jsem řekl, já tady nebudu na příštím zasedání výboru, ale pokud trialog vyšle pozitivní signál, tak bude existovat silná naděje, že je možné to odhlasovat bez rozpravy příští týden. Můžeme přejít k dalšímu bodu. Dobře, tak to uděláme. A jak navrhovala komise, můžeme tedy zařadit tento bod na pondělní trialog, tedy trialog, který se bude konat příští pondělí. A předseda parlamentu určitě bude mít velký zájem o dohodu s radou v této věci u přejitosti tohoto trialogu, kde zatím nemáme moc, co bychom měli probrat. Ale postupně se program zaplňuje a já z toho mám radost. A můžeme tedy pokračovat eh, k převodu 61. U 61 nemám žádné poznámky a jenom požádám výbor, aby to odhlasoval. Výborně. Takže k 61. nikdo nechce promluvit. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se? Nikdo se nezdržel, takže 61 je také odhlasována. Takže jsem vyrozuměl, že máme další žádosti o převody, ale které je možné projednat o něco později. Myslíte se také, pane zpravodaji? Ano, plně s vámi souhlasím, pane předsedo. 63 je součástí velkého balíčku. A není možné o tom hlasovat samostatně. Je to, souč- je to součást opravného rozpočtu 10 a příslušného dopisu. A je to vlastně celý balíček na příští rok. Pokud eh, budou splněny podmínky, tedy pokud obecná dohoda s radou bude dokončena, tak samozřejmě potom podpořím tento balíček, ale zatím ne. Jak urychlit program příští týden? 64 není problematická, může být odhlasována nyní. A potom tu máme info 3, i o tom můžeme hlasovat, ale potom budu mít ještě poznámku. Děkuji vám. Takže co se týče stanoviska zpravodaje, převody číslo 60, 64, pouze převod 64, eh, by mohl být předmětem hlasování. Musím se dotázat eh, také výboru kontroly. Víte, že mm, ty lhuty jsou krátké do příštího týdne. Chtěl bych se zeptat členů výboru, zda někdo má námitku. Není tomu tak. Budeme hlasovat také o převodu 64. Kdo je pro tento převod? Děkuji. Proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Jeden hlas. Takže převod 64 je přijat. Nic dalšího. Lašlo. Ještě něco? Ano, máme tam info 3. Také to podporuji. ale musím učinit poznámku. Je to převod z programu pro turecké Kypřany. A tady hovořím vlastním jménem jako zpravodaj, ale zná také stanovisko pana Begeho, který má zájem o tuto otázku. A je také připraven souhlasit s určitým tím s určitou poznámkou. Tedy program pro tuto problematiku je zablokován a není možné ty prostředky využít. A v tomto rámci existují další programy. Proč neposlat ty prostředky do těchto programů a ne na něco úplně jiného? A možná je to i rada do budoucnosti, případně z naší strany žádost. Pokud běží paralelně několik programů, pokud jeden program je zablokován, tak není absolutně nutné ty prostředky na tento program odeslat někam úplně jinam. Přání rozpočtové úřadu bude lépe splněno, pokud bude možné urychlit nějaký bližší program. Ale je to spíše obecná poznámka. A můžeme pro ten celý návrh hlasovat. Ano, takže připomínám, že tento převod použije prostředky, které veme, vezme z rozpočtové eh, položky pomoci tureckým Kypřanům. 1 milion 200 tisíc eur, protože tyto prostředky nemohou být vydány tento rok ve prospěch tedy uvažovaného projektu a naopak se převedou do kapitoly informační a komunikační politiky Evropské komise. Mám tady dva řečníky, paní Vertman a pan Hartmann. Paní Vertman, máte slovo. Já bych jen eh, ráda krátce poznamenala, že jsem před chvílí vedla rozhovor se zástupcem komise. Není to tak, eh, že by peníze, které byly mířeny na eh, turecké Kypřany byly naprosto ztraceny, budou teď odloženy a když potom projekty budou uzavřeny, tak turečtí Kypřané peníze dostanou. Myslím, že tak to funguje, to jsem chtěla jenom připomenout. So I, I thank you, which means that, madam, you are in favor of... Což znamená, že jste pro převod sama o sobě. I can accept that... Ano, mohu souhlasit s tím, že prozatím ty prostředky budou utraceny jinak. Ale nejsem nutně proto, jak ty prostředky budou potom tedy vynaloženy. Děkuji za toto upřesnění. Pan Hartong. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě krátké otázečky, které souvisí s návrhy komise. Eh, peníze se tedy použijí na IKT a v oblasti rozšíření. Co přesně se tím myslí, to by mě tady zajímalo. No a potom A potom eh, ta další věc, co to má co společného s rozšířením Evropské unie. Danube Bike, Yes, yes, yes, yes. For the project Danube Bike and co-production. Tedy Dunaj na kole, ano, to je program Dunaj na kole. Interesting. It's Prince. Est-ce que la commission peut nous... Komise, můžete nám rozvést tady eh, ten cyklistický výlet eh, kolem Dunaje? Děkuji, pane předsedo. Opravdu, tento převod prostředků by měl navýšit komunikační aktivitu a měl by vyřešit tuto otázku z hlediska převodu původních částek. Jde o to, aby Evropská eh, unie jaksi eh, byla více zviditelněna z hlediska uchazečských států. Jde o to, abychom upozornili na otázky rozšiřování. Co se týče tohoto projektu, cyklistického projektu v Dunajské oblasti, já vám navrhuji, že bych vám předal v písemné podobě Eh, tento projekt, jakož i u té části co-production nemám všechny informace, které bych vám nyní mohl předat. Takže navrhuji, že vám v písemné podobě předám popis této aktivity. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Já si eh, pamatuji, že vlastně původem byl pozměňovací návrh parlamentu, který vlastně podnítil tento projekt na kole ale komise nám tedy předá konkrétní popis těchto aktivit. Pokud nemáte připomínky další, eh, zpravodaj je pro tento převod, takže se ptám, kdo je pro? Kdo je pro realizaci tohoto převodu? Kdo je proti? Zdržel se jeden hlas. Paní Wertmann se zdržela. Dobře, děkuji mnohokrát. Takže Lašlo Surian splnil svůj úkol. Teď se obracím na zpravodaje Vladimíra Maňku, který nám také navrhne některé převody. Vladimíre, máš slovo. Děkuji vám, pane předsedo. My v oblasti jiných institucí máme deset přesunů. Šest z toho spadají do stejné kategorie, to znamená, že jeden vysvětlím a ostatní budou podobné a pravděpodobně i hlasování dopadne stejně. První přesun je Soudní dvůr Evropské unie, to je přesun číslo sedm. Soudní dvůr, stejně jako všechny ostatní evropské instituce, bude muset mimořádně vyrovnat nedoplatek, který vyplývá z nevyplacených odměn za rok 2009. Jde o 1,85 Tuto odměnu navrhovala v minulosti komisi, komise a rada ji zamítla. Komise proti nařízení rady podala žalobu k soudnímu dvoru pro neplatnost a 24. listopadu soudní dvůr zrušil nařízení rady. To je tedy důvod, abychom tento převod odsouhlasili, stejně jako všechny ostatní transfery a přesuny v této kategorii, jejich celkem šest. Chci zdůraznit, že předpokládám, že Rada Evropské unie bude respektovat rozhodnutí soudního dvora a nařídí vyplacení 1,85 To je velice důležité. U Evropského soudního dvora jde o 6,8 milionů eur. 0,8 milionů z toho připadá na nevyplacené odměny k 1. červenci 2010 a 6 milionů na, na nevyplacené odměny k 1. červenci 2009. Pane předsedo, navrhuji, abychom hlasovali pozitivně. Děkuji. Très bien, je vous remercie. Děkuji, pane zpravodaji. My hovoříme o dvou pozměňovacích návrzích účetního, eh, soudního dvora. Pane předsedo, nejdříve bychom měli odsouhlasit ten první a potom vysvětlím ten druhý, protože ten s tím souvisí. OK, très bien. Monsieur Artong a demandé la... Dobře, pan Artong zažádalo slovo. Děkuji, pane předsedo. Stojí zde, že právní služba soudního dvora bude poskytovat externí, bude potřebovat externí právní poradu. Tady jde vlastně o zdvojení nákladů. Za co se to vlastně bude utrácet tedy? Je tady zastoupen soudní dvor? Pan Simonetti má slovo. Děkuji, pane předsedo. Co se týče sedmičky, tady se jedná, jak to vysvětlil pan zpravodaj, o 1,85 mest a sice od 1. ledna 2009. To znamená, to byly náklady, které nebyly součástí rozpočtu 2010 díky jednotlivým úsporám, které máme v rámci těchto kapitol, ale také v rámci rezerv, které byly v rozpočtu na to, abychom mohli eh, čelit od 1. Eh, července 2010 eh, těmto potřebám. Jsou to prostředky, které právě mají být použity v tomto případě, když jsme připravovali tento převod, měli jsme tady dvě nejistoty. Jednak rozhodnutí soudního dvora, to jsme ještě neznali. Nyní Eh, tato hypotéza již eh, není, protože víme, že eh, bylo zamítnuto stanovisko rady. Máme tedy jistotu, že je tady rozhodnutí rady, to znamená poskytnout tuto možnost navýšení 1,85%, takže musíme mít tyto prostředky tak, abychom mohli vyplatit mzdy do konce hospodářského roku. Takže to vysvětluje tento převod číslo 7. Ostatně Mm, se to týká i jiných institucí. Všechny instituce se snaží soustředit prostředky tak, aby případně tedy mohli čelit této potřebě, pokud by se rozhodlo o e, tomto procentu ve výši 1,85 Ano. Hned se vámi budu zabývat, pane Hartonge. Takže e, vlastně jsou to dopady rozhodnutí e, soudního dvora a každá instituce se snaží najít ty prostředky, které zbývají dané instituci koncem roku 2010. A teď chci říci, že jste neodpověděl na otázku pana Hartonga. Ta otázka se týkala navýšení eh, navýšení nákladů na takzvané vnější expertízy. Můžete nám odpovědět na tuto otázku? To nesouvisí s tímto převodem, ale mohl byste zareagovat na tuto otázku? Já myslím, že tady došlo k špatné interpretaci, protože my jsme o tom nehovořili v našem převodu. Eh, kolega z účetního dvoru mi řekl, že on vlastně podnítil tuto otázku. Takže soudní dvůr zde není jaksi. Um, soudního dvora se to netýká. Mikrofon je vypnut mikrofon. Pan předseda nemá zapnutý mikrofon. Stále není zapnut mikrofon. Takže vrátíme se k otázce pana Hartonga, až budeme hovořit o účetním dvoře. Ale co se týče soudního dvora, všichni mají tedy odpověď. Zpravoda je pro tento převod a já se ptám, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Děkuji, zdržel se. Takže pozměňovací návrh nebo převod 07 soudního dvora je přijat. Teď 08. Převod 08. Pan předseda, ak... Pane předsedo, když bude rada respektovat rozhodnutí soudu, tak je osmička bezpředmětná. Hovoří se v ní totiž o tom, že pokud do konce roku se nestihne utratit tyto prostředky na základě rozhodnutí soudu, tak Evropský soudní dvůr doporučí jejich využití na platby za leasing budovu paláce, aby ty prostředky nějakým způsobem utratil. Doporučuji tedy, abychom i tento převod odsouhlasili. A sice s tou podmínkou, že to bude platit, pokud rada nebude respektovat rozhodnutí soudu, abychom se k tomu potom nemuseli vracet. A ještě máme druhou možnost, a sice, že o tom nebudeme hlasovat dnes a počkáme, jak se zachová rada. Do konce roku bychom se k tomu potom mohli vrátit. Máme tedy dvě možnosti. Děkuji. Osobně, osobně by mi vyhovovala spíše ta druhá možnost, která se mi jeví logičtější. Jinak eh, to hlasování o těch dvou převodech je trochu eh, v protikladu. My jsme tedy odhlasovali převod eh, číslo 7 Eh, soudní dvůr navrhuje inteligentní využití tohoto prostoru a pokud to nebude fungovat, tak se dostaneme k převodu číslo 8. Dobře, takže to byl soudní dvůr. A nyní máme účetní dvůr. Pane předsedo, rád bych s vaším dovolením vyřešil všechny převody, které souvisí s rozhodnutím Evropského soudního dvora, abychom to odbyli vše najednou. Je to stejná kategorie. Jde o ekonomický a sociální výbor. To je převod IN v thousand and 2010 dále o dva přesuny účetního dvora V lomeno AB05, V lomeno AB06 Dále jde o převod výboru regionů, to je INF 5 lomeno 2010. Dále se jedná o převod Evropského parlamentu C12. Ten je nový a možná ještě nebyl zahrnut do materiálu, jedná se ale o stejnou kategorii. To vše tedy spadá do stejné kategorie a já doporučuji postupovat stejným způsobem. Mám ale ještě jeden dotaz k převodu C12 Evropského parlamentu. Eh, položky, ze kterých se mají prostředky přesunout, jde například o kapitolu 30 schůze a konference, ukazují vykazují nižší úroveň čerpání. Ta je způsobena změnou pravidel. Došlo tedy ke změně pravidel a jedná se tedy o strukturální změnu. A já se ptám, byly dotace, pardon, budou dotace na tyto položky na rok 2011 sníženy. My jsme s nimi totiž do roku 2011 počítali a pokud tedy nyní budou vyplaceny, měli bychom je pro rok 2011 rozpočtu odečíst, pokud k tomu ještě nedošlo. A odporučám samozřejmě všetky... A samozřejmě doporučuji, abychom se všemi převody souhlasili, jedná se o stejnou kategorii. Děkuji. Předtím, než budeme hlasovat o těchto převodech, chtěl bych se vrátit k otázce pana Hartonga. Otázka, kterou před chvílí položil pan Harkon, se týkala spíše účetního dvora a nikoli soudního dvora. Já jsem to eh, špatně pochopil, říká pan předseda, takže účetní dvůr eh, se k tomu může vyjádřit. Děkuji. To je otázka, která se týká žádosti o převod číslo 7 účetního dvora, kde chceme posilnit naše prostředky na právní poradenství. Máme 20 tisíc euro ročně na externí právní služby a poradenství a my jsme měli více případů v tomto roce a proto potřebujeme doplnit 16 tisíc euro k této částce. A právní poradenství také řeší některé účetní otázky, kdy společnosti, které nevyužívaly prostředky EU řádně, by měly být uváděny ve zprávách účetního dvora. A v jiných případech tato položka je využita, abychom získali od advokátních kanceláří eh, právní rady týkající se některých správních otázek mohu vás ujistit, že co se týče podrobností, ty prostředky budou využity na ochranu finančních zájmů společenství. V těchto konkrétních případech děkuji. Děkuji vám. Euh, Pokud mi dovolíte jednu připomínku, která souvisí eh, s mojím osobním příběhem, který se týká účetního dvora. Já jsem začal svoji profesní kariéru jako eh, vlastně úředník, soudce na účetním dvoře eh, Francie před půl stoletím. V té době proto, aby se posoudila kvalita soudce na tomto dvoře, Eh, používal se systém prémií, který byl závislý na výkonnosti. Jednalo se o částky, které jsme jaksi zajistili pro stát, částky, které byly předmětem podvodů. Dobrý soudce byl ten, kterému se podařilo každý rok přinést státu částku, která byla větší než jeho mzda. Je to trošku eh, zjednodušené, ale je to určitý orientační bod. Takže říkám to zástupci účetního dvora, možná, že pan Hartonka a další kolegové eh, jak si eh, budou používat toto kritérium v budoucnosti. Mohli bychom vycházet tedy z dobrého využití těch dodatečných prostředků účetního dvora, měli bychom je poměřovat návratností těch částek, které se budou vracet do účetního dvora a také snižováním plítvání s těmito dodatečnými prostředky. Zmiňuji se tedy o této osobní věci. Chcete, pane Hartunge, ještě zareagovat? Znovu jste žádal o slovo, tak ho máte. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za informace od účetního dvora. Jsme jedna z mála institucí, která je s účetním dvorem a jeho prací eh, spokojená. Dohlíží na to, aby daňové prostředky byly dobře vynaloženy a proto se ptám, je nutné provádět tolik procesů, možná, že by to bylo v budoucnu možné jednodušeji. Dobře, to je skutečně dobrá otázka. Můžeme tedy hlasovat en bloc? To je váš návrh, pane zpravodaji? Můžeme hlasovat en bloc? Ohledně všech těchto převodů? Pane zpravodaji, abych si byl jist, že nedochází k nějakým chybám. Máme tady několik institucí a několik převodů. Můžete nám dát seznam převodů, o kterých bychom měli hlasovat. A já navrhuji, abychom hlasovali blokově, protože tady není žádný odpor proti těmto návrhům. Seznam těchto převodů. Zopakuje. Ano, pane předsedo, zopakuji. O jednom jsme již hlasovali, ten jsme odsouhlasili Evropský soudní dvůr a dále jde o převody ekonomický a sociální výbor, převod INF 5 lomeno 2010. Dále jde o dva převody účetního dvora V lomeno AB05 a V lomeno AB06. Dále jde o převod výboru regionů. To je INF 5 lomeno 2010. Dále jde o převod Evropského parlamentu C12. Můžeme hlasovat en blok, protože všechny spadají do stejné kategorie a předpokládám stejný výsledek hlasování u všech. Dobře, děkuji vám. Kdo je pro tyto převody? Děkuji. Proti? Tři hlasy. Kdo se zdržel? Nikdo? Většina je pro, takže jsme přijali tyto převody. Zbývají ještě další převody, je to tak, pane zpravodaj? Pan předseda. Pane předsedo, nevím, jestli je schopen mi někdo položit na uh, mou otázku, kterou jsem položil. Možná ji mohu trochu jinak formulovat. Jde o transfer eh, C12, který jsme odsouhlasili. Uh, Každá instituce si totiž dokázala uspořit určité prostředky pro financování těchto převodů a to je dobré. U Evropského parlamentu jde o úsporu způsobenou změnami pravidel. Došlo tedy ke změně pravidel v Evropském parlamentu a proto došlo k této úspoře. Chci se zeptat, jestli tato zohledněná prav... změněná pravidla byla zohledněna již v rozpočtu pro rok 2011, protože pokud ne, tak nám tam přebývají finanční prostředky v objemu tohoto převodu. Děkuji. Děkuji. Ano, ano, takže jsme odsouhlasili tento převod, ale pan zpravodaj ještě položil otázku ohledně roku 2011, takže můžete odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Opravdu došlo ke změně pravidel a vznikly určité úspory. To je poprvé, kdy se toto stalo Eh, dříve, takže nemáme žádný, žádnou historickou referenci. Na rok 2011 z hlediska rozpočtu jsme mohli tedy být z této zkušenosti. Zohlednili jsme změnu těchto eh, pravidel, to znamená, vytvořili jsme tedy eh, určitou rezervu z hlediska využití těchto prostředků, takže potvrzuji, že na rok 2011 jsme zohlednili změnu pravidel. Děkuji. Velmi dobře. Pane zpravodaji, ještě další převody? A já děkuji za vysvětlení. Děkuji za vysvětlení. E, nyní přejdu k převodu, který vysvětlil pan Hartong. Jde o účetní dvůr V lomeno AB07. Jde o náklady na právní službu, protože vznikly zde větší náklady na externí právní služby, než jsme předpokládali. Pan Hartong to už ale vysvětlil a já doporučuji to schválit. Très bien. Velmi dobře, děkuji vám. Takže jsme měli odpověď pana Hartonga a vyslechli jsme si odpověď zástupce účetního dvora a já jsem vám to osobně ještě doplnil. Kdo je pro tento převod? Děkuji. Proti? Je to 07. E, Kdo se zdržel? Jeden hlas, pan Atong. Děkuji. Takže V07 převod je přijat. Pane zpravodaji, pokračujeme. Ano, dalším transferem je... Dalším převodem je převod 3 lomeno 2010, ekonomický a sociální výbor. Jde o převod 15 tisíc eur a to kvůli tomu, že vznikly vyšší náklady na právní službu, než se předpokládalo. V této oblasti se nikdy nedá přesně plánovat nebo předpokládat prostředky. Ale mám jednu otázku na ekonomický a sociální výbor. Oni sami totiž zmiňují, že 80 všech prostředků v této oblasti dosud utratili za jediný a mimořádný právní případ. A já bych rád věděl, který to byl. Takže může zástupce tohoto výboru odpovědět? Oui. Um, Pane předsedo, bohužel nemohu odpovědět, musím se na to podívat s naší právní službou, ale jak už jsme naznačili, původní částky představovaly 40 tisíc euro 80 z této částky tedy není obrovskou částkou i v kontextu soudního řízení. A náš problém u tohoto článku je, že v normálním roce eh, my nečerpáme vlastně celou rozpočtovanou částku. A abychom vlastně neponechávali částky nevyčerpané, tak vlastně požadujeme v rozpočtu částku, která je průměrem z uplynulých let. A my jsme tento průměr tentokrát eh, překročili a proto požadujeme tento převod, abychom byli schopni čelit eh, dalším nákladům. Děkuji. Pane zpravodaji, Domníváte se, že tato odpověď je postačující nebo potřebujete více času? Připomínám, příští týden máme také zasedání. Pane předsedo, já si myslím, že to stačí z toho hlediska odsouhlasení návrhu dnes, ale rád bych požádal o písemnou odpověď. Samozřejmě můžeme dnes to odsouhlasit, to na to vliv nemá, ale já bych přesto rád věděl, jaký to byl případ, na který se utratilo 80 finančních prostředků z rozpočtu, ale samozřejmě tento převod můžeme odsouhlasit, protože to s tím nesouvisí. Dobře, děkuji. Takže kdo je pro převod číslo 3? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Tři. Kdo se zdržel? Nikdo. Přijato. Pak je tady ještě převod opět hospodářského sociálního výboru číslo 4. Tento... Ano, pane předsedo. Tento převod je podobný jako převod, který jsme odsouhlasili 9. listopadu pro výbor regionů. Jde o převod, který souvisí s bezpečnostním auditem, kdy oba dva výbory, tedy ECOSOC a výbor regionu instalují centrální dispečerskou jednotku a odstraňují zastaralé radiogramové zařízení. Doporučuji hlasovat tak, jak jsme hlasovali 9. listopadu a tedy odsouhlasit tento převod. Dobře, děkuji. Dotazy nejsou. Kdo je pro tento převod číslo 4 pro EHSV? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Je to schváleno. Další převody, pane zpravodaj? Ano, ještě mám dva presuny. Ano, ještě zde mám dva převody pro Evropský parlament. Ty byly předloženy na poslední chvíli. Jeden z nich hovoří o nákupu budovy v Sofii a souvisí s paní zpravodajkou Holmajerovou. Ta ho má zahrnutý na vyjednávání na 8. prosince a proto doporučuji přesunout tento bod na tento termín a rozhodnout o něm za týden. Poslední převod je C14. Je to přesun pro Evropský parlament, převod, a souvisí s tím, že Evropský parlament a předsednictvo odsouhlasili střednědobou strategii pro IKT. Tento projekt je v souladu s touto koncepcí. Pokud bychom tento návrh dnes schválili, ušetříme finanční prostředky na příští rok. Jde o čtyři projekty. První z těch projektů se týká elektronického hlasovacího zařízení. Ve Štrasburku je hlasovací zařízení již zastaralé a při zhroucení stropu ve Štrasburku byla část hlasovacího zařízení poškozena. Naši technici proto již použili všechny náhradní díly a hlasovací zařízení je potřeba nahradit. Druhý projekt je elektronický mail, elektronická pošta. Třetí projekt je na zvýšení úrovně na e, videonahrávky a jeho archivace a čtvrtý projekt je na zvýšení kapacity datového centra. Znovu opakuji, že e, tyto návrhy jsou v souladu se střednědobou strategií pro IKT Evropského parlamentu. Toto financování již bylo zahrnuto do financování roku 2011 a z toho důvodu mám i následující otázku. Když tento návrh odsouhlasíme, budou příslušné rozpočtové položky sníženy o tuto sumu. Bude to tak? Dobře, hned vám dám slovo. Tak rozumím tomu, že zpravodaj navrhuje, abychom přeložili pro projednání návrhu na převod číslo 13, který souvisí eh, s naší politikou v oblasti budov eh, a spojili to s projednáním zprávy paní Olmajer, která žádá o omluvu. Z důvodu obtíží s dopravou se nemohla, nemohla zůstat do konce našeho jednání a její bod bude tedy projednán na našem příštím zasedání. Tedy jsme u převodu číslo 14 a byla položena otázka na služby parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Jenom upřesní, upřesnění. Ano, v současnosti eh, se všemi složkami připravujeme rozpočet na rok 2012. A tyto výdaje byly naplánovány na první poletí 2012 a potvrzuji, že dojde k úspoře ale to bude až v prvním pololetí 2012. 2012, skutečně. Takže v rozpočtu 2012 bude o 10 milionů méně, které již nebudeme potřebovat, pokud z, z těchto přebytků z roku 2010 zafinancujeme tyto projekty. Dobrá. Takže je to vlastně takový manévr, který navrhla komise pro ITER budu muset utratit v roce 2012, mám tu zbytky z roku 2010, tak si to odložím, abych mohl připravit rok 2012. Zhruba to tak je, já to nevědecky zjednoduši. S tímto upřesněním, pane zpravodaji. Pan předseda, samozřejmě. Pane předsedo, samozřejmě je možné chápat to i tímto způsobem, ale dnes vlastně děláme frontloading. To znamená, že pokud to odsouhlasíme, začínáme s investicí, která by měla začít teprve příští rok. Předpokládal jsem tedy, že spoříme prostředky z příštího roku, což je logické. Takže rád bych slyšel vysvětlení, proč se to týká roku 2012. Když začínáme eh, vlastně letos něč, něco, co mělo začít teprve příští rok. Děkuji. Pan Perlanč. Děkuji, pane předsedo. My vždycky říkáme, co můžeš vyřešit dnes, neodkládej na zítřek. No a myslím, že to platí i pro tuto záležitost. Evropský parlament musí zajistit dosažení cílů, které si stanovil. No a držíme se pravidla eh, dobrého chování a dobrého provádění rozpočtu. Následující rozpočty nesmíme zatěžovat již předem. Za určitých okolností by to totiž mohlo vést k určitým nevýhodám. Dobře, víme, že ten hlasovací systém je zastaralý a překonaný, to všichni chápeme ale pokud existují nějaké finanční možnosti, měli bychom jich opravdu využít. No a za určitých okolností potom ten rozpočet 2011 nebo 2012 bude krácen, ale to je samozřejmě jiná otázka, to je otázka, kterou se nyní zabývat nemusíme. Jak jsem řekl, pokud máme možnosti financování, měli bychom jich využít a podpor, podpořit tento návrh. Děkuji. Pan Artong o slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Mám radost z toho, že jsme to odsunuli na příští týden. Nyní ke 14. Rád bych se zeptal, eh, máme tam 10 milionů, 13 milionů eh, na závazky na obnovu IKT, ale eh, já to z pohledu Irska nemohu eh, podpořit. Nejsem proto, abychom tyto prostředky eh, utratili. Možná, že irská rodina by potom nemusela cestovat do zahraničí, vystěhovat se. Oui. <laughs> Le li... Ano, ano. To propojení je velmi nepřímé. To dobře. Pane zpravodaji. Eh, budovu jsme odsunuli budoucí týden, čiže bude... To hlasování o budově jsme přesunuli na příští týden a já nyní budu hovořit o přes, převodu C14. V rozpočtu na rok 2012, jak to tedy chápu, máme zahrnuté to, co nyní odsouhlasíme. A to pravděpodobně proto, že se s těmito investicemi počítalo pro rok 2012. Kdybychom tedy tyto zdroje neměli, tak bychom příští rok tato zařízení nerekonstruovali, ale až v roce 2012. Tak jsem to zkrátka pochopil. Možná, že nemáme uh, nic jiného, na co bychom je utratili a proto to utratíme dva roky, o dva roky dříve. Tak jsem to pochopil. Jinak bychom je byli plánovali do roku 2000. Kdybychom je potřebovali, naplánovali bychom si je pro rok 2011. Ale plánovali jich po, po spadnutí roku. Ale předtím už dávno ty plánovali až potom, Ještě já nemám problém tyto prostředky... Pane předsedo, nemám problém s tím, abychom tyto prostředky využili nyní, tedy předem, pokud je budeme potřebovat. Ale chtěl bych odpovědět na tu otázku. S těmi investicemi se pravděpodobně počítalo až v roce 2012 původně. Když jsme tedy plánovali rozpočet na rok 2011, tak jsme tyto investice zahrnuli až do roku 2012. twelve Dobře, takže ještě jednou pan Fernández a pak tady zazní odpověď. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že generální ředitelství by nám tento bod mohlo vysvětlit. No ale co se týče těch investicí, tak ty samozřejmě budou mít dopad až do roku 2012. A myslím, že bychom při využívání našich rozpočtových prostředků měli postupovat efektivně. Vycházím z toho, že investice by měly být provedeny nyní a ne až v roce 2012. Tak jsem to teda pochopil z úst eh, kolegy Maňky. Ale generální ředitelství by nám nyní k tomu mělo něco říct. Eh, Děkuji. Já mám pocit, že jsem to byl já, kdo trochu jak si zmátl uh, situaci uh, ohledně tohoto problému, který je relativně jednoduchý. Takže já jsem tím vyníkem. Pokud to dobře chápu, tady mám ten dopis, který mi poslal pan předseda Buzek poslal mi to jako předsedovi rozpočtového výboru. A v tomto dopisu se vysvětluje, že pokud budeme využívat ty prostředky teď, pokud je využijeme teď, jsou to prostředky v rámci roku 2010. Evropský parlament bude mít možnost okamžitě zafinancovat výdaje, které se týkají komunikačních technologií. A tudíž ulehčit rozpočtu na rok 2012 a tento rozpočet pak bude moci být využit na naprosto jiné účely. Já jsem to špatně pochopil. Pane Lafore, to jste chtěl říci? Děkuji, pane předsedo. Ten rozpočet má dva faktory. Jeden faktor růst a druhý faktor to je zastarávání. Jsou tady čtyři projektory, které pokrývají tyto potřeby. To znamená, stárnoucí systémy musí být nahrazeny, například hlasovací systém, to znamená, my předjímáme ty investice v roce 2012. A pak jsou tady eh, faktory růstu, eh, které musíme také pokrýt. Takže my předjímáme, anticipujeme tomuto roz, tento rozpočet 2012. To znamená, ty eh, nákupy proběhnou teď a tudíž nebudeme muset tyto investice realizovat 2012. Takže se budou realizovat nyní. Moje připomínka byla zřejmě nešťastná. Nejedná se o to, abychom ty peníze dali do ledničky, zmrazili je a vyčerpali je pak 2012. Ne, my vlastně budeme anticipovat a vlastně se ty eh, finance vydají nyní. Takže já se omlouvám, říká pan předseda, já jsem zmátl tuto diskuzi. Předseda by spíš měl vyjasňovat ty diskuze. Poslední otázka pana Artunga a pak eh, bude odpověď. Máte slovo, pane Artung. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se říct to jednoduše. Máme zastaralý hlasovací systém, ale mně se zdá, že zde mohu skvěle hlasovat. Vůbec tady nejde o to, aby ty prostředky byly vydány v roce 2010, 11 nebo 12. Měli bychom eh, mít na paměti, že peníze, které nemusí být vůbec utraceny, bychom měli uspořit. Je vous remercie. Děkuji. Pane zpravodaji, jaký je váš návrh v konečném efektu? Pane předsedo, já doporučím tento převod odsouhlasit. Chci ale zástupcům parlamentu říci, že když má někdo stanoveny priority, postupuje po krocích 1, 2, 3, 4, 5. Chápal bych, kdybychom podle těchto priorit financovali něco z příštího roku a další financování přesunuli na rok 2012. Ale nechápu, že byla vybrána priorita číslo 7 z roku 2012 místo priorit 1 a 6, které byly, vybrán, které byly plánovány pro rok 2011. To nechápu. Samozřejmě jsem proto, abychom ty prostředky uspořili, ale je to vše otázka priorit. Pokud jsou priority pevně stanoveny, stanoveny, měli bychom podle nich postupovat a i tak do nich investovat. Děkuji. Takže mm, útvary parlamentu berou na vědomí tuto relevantní poznámku zpravodaje. Zpravodaj po těchto upřesněních doporučuje přijmout eh, převod. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva hlasy. Děkuji, kdo se zdržel. Nikdo. Přijato. Myslím si, že tím jsme vyčerpali převody a také program. Naše příští zasedání se bude konat 8. to znamená příští týden 8. prosince 15 hodin do 18.30. A již nyní vám oznamuji, že další zasedání bohužel je velmi vzdálené 26. ledna. Takže se na to psychologicky připravte. Děkuji vám, ukončuji jednání a mnoho štěstí při vašem pokusu o návrat